projednána a hlasovat se o ní bude zítra. Jako další bod na pořadu jednání máme otázky na radu. A jak to běžně činíme, požádám kolegy, kteří se chtějí zúčastnit a klást otázky, ať se prosím přesunou do prvních eh, řad. První dotaz je od pana Poselta a týká se lidských práv na Kubě. Paní Malostrom, až budete připravena, můžete si vzít slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem samozřejmě vždycky připravena eh, přejít eh, se Spojených států na Kubu a k panu Posotovi ve velice důležité otázce. Eh, děkuji za otázku, pane posilte. Rada eh, chová i nadále velké obavy ohledně situace v oblasti lidských práv na Kubě, zejména eh, pokud jde o nedostatečný pokrok směrem k občanským a politickým právům. Kubánci nemají svobodu schromažďování a vyjadřování. Eh, přístup k informacím k internetu je omezený, omezení eh, k eh, pohybu občanů na Kubě a v, mimo Kubu se nezměnila. V současné době je několik set politických vězňů a na Kubě a to je nárůst oproti 34 z roku 2007. Členské státy eh, v Havaně sledují seznamy politických vězňů a mají zvláštní politickou eh, skupinu, eh, pracovní skupinu, kde se projednávají tyto záležitosti. Podle do vkladů Eh, od rodin eh, vězňů eh, je zřejmé, že jsou drženi v podmínkách, které neodpovídají standardům OSN a nemají tito vězni přístup ke zdravotnímu ošetření. Celá řada z nich je vystavena mm, bytí a nemá při, a při psychologickému tlaku. Nicméně stále nemáme žádné zprávy o tom, že by policie byla potrestána za takové zacházení s vězni. Kuba popírá, že by měla eh, v politické vězně a eh, brání se kontrole nezávislými mezinárodními organizacemi. Eh, přístup rady ke Kubě byl stanoven v roce 1996, která je pravidelně revidována. V roce 2008 se EU a Kuba dohodly o, o zahájení komplexního politického dialogu. Tento dialog v souladu s politikami EU nejenom Eh, zahrnuje eh, v kubánské úřady, ale i občanskou společnost a demokratickou opozici. Rada eh, zvláště věnuje pozornost za sadám demokracie, lidských práv a základních svobod v svém hodnocení z roku 2009. A v závěrech z června tohoto roku jsme dali najevo, že tyto otázky zůstanou jednou z klíčových priorit EU ve vztahu s Kubou. Rada zejména vyzývá kubánskou vládu k, pr- k bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů, včetně těch, kteří byli zadrženi v roce 2003. A e, vyjádřili jsme své obavy o e, tyto vězně a jejich zdravotní stav. E, zejména vy, dále vy, vyzýváme kubánské úřady, aby eh, umožnili humanitárním organizacím okamžitý přístup do kubánských vězení. Od zahájení politického dialogu s Kubou v minulém eh, roce eh, evropská strana vždycky na každém zasedání poukazuje na lidská práva a vězně a lidská práva by vždycky se měla řešit při těchto návštěvách na vysoké úrovni a setkání s míru milovnou pro demokratickou opozicí budou vždycky součástí těchto zasedání, pokud to bylo možné Rada chce eh, vést dialog s Kubou, protože to poskytuje příležitost eh, otevřeně eh, debatovat o otázkách, které jsou vzájemně významné a otevírat otázku lidských práv. Ale i nadále chováme hluboké obavy ohledně situace v oblasti lidských práv na Kubě a budeme sledovat zejména případy vězňů, kteří jsou ve špatném zdravotním stavu. Pokud jde o konkrétním stavu, stav jednoho vězně, eh, který zde byl zmíněn, tak eh, eh, rada švédským předsednictvím udělal projev solidarity a v tato eh, manifestace byla eh, eh, v ukázkou toho, že abychom poukázali na to, že kubánské úřady nedodržují procesní právo. Pokud jde o Alfredo Domingueze, tak i jeho případ předsednicí sleduje a poukazuje se na něj při kontaktech s Kubou a jsme v kontaktu s jeho rodinou. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám a nyní pan Posolt. Já bych eh, se eh, mnohokrát rád poděkoval za tuto podrobnou odpověď paní předsedkyni eh, Rady Mezinárodní. Společnost pro lidská práva pan Brechtman mi dal konkrétní informace o, ty podmínka, o těch podmínkách vazby a já bych se zeptal, Eh, jak se skutečně přeskoumávají ty skutečné podmínky eh, vazby a jak se to tedy eh, potom dotýká ty výsledky toho zkoumání vlastních vztahů s Evropskou unii. Vážený pane poslanče, my nemáme přístup k těmto informacím formálně, nicméně přes mezinárodní organizace, nestátní organizace, kontakty, politické strany a tak dále získáváme informace Eh, tak trochu roztříštěně o eh, situaci politických vězňů. A víme, že v některých případech eh, ty zdravotní, ten zdravotní stav je velice závažný. Snažíme se být v kontaktu s rodinami a s nestátními organizacemi, ale to je samozřejmě jeden problém. Máme velice málo konkrétních a potvrzených informací. Problém také je, že řada z těchto vězňů je držena ve vězení bez řádného obvinění. A to je samozřejmě eh, v rozporu s kubánským právem. Oni mají právo vědět, proč jsou ve vězení, zač jsou obviněni. Z čeho jsou obviněni? Eh, to je eh, samozřejmě základní lidské právo ve všech společnostech, ale na Kubě to očividně neexistuje, jak vidíme. Debata s Kubou, dialog s Kubou samozřejmě eh, provázejí obtíže, ale eh, eh, my si myslíme, že je důležité tento dialog vést a proto jsme se pro ně rozhodli, protože nám to dává možnost být v kontaktu s těmi úřady, být velice přísný a pevně trvat na své kritice, ale také máme příležitost se tak dostat do kontaktu s disidenty a s těmi mírumilovými disidenty a to se také snažíme dělat a myslíme si, že v tuto chvíli je to cesta, která by mohla fungovat a ehm, nevidím žádné dramatické změny na horizontu. Děkuji vám. Mám ehm, tady první dvě žádosti o doplňující dotazy. Ehm, nejdřív si je vyslechneme a potom poprosíme paní ministrině, aby odpověděl na jedno pan Šontěs a pan Morvaj, takže paní Šontěs. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Paní předsedkyně, paní ministrině, myslím, že co se týče lidských práv, tak podobně jako ta otázka byla posuta, si myslím, že můžeme lépe spolupracovat s těmi státy, se kterými máme diplomatické vztahy a se kterými máme obchodní výměnu. Myslíte si, že by Evropská unie mohla lépe řešit otázky spojené s demokracií na Kubě, kdybychom tyto vztahy vytvořili. Myslíte si, že je možné to řešit na úrovni členských států, vzhledem k tomu, že Kuba a OSN nebo že OSN už má rezoluci, která se dotýká embarga uhlené Spojenými státy na Kubu. Paní Morvaj states of... Uh, yes, I'm starting. Ano, já jsem disidentka z jednoho členských států Evropské unie a chtěla bych se zeptat, jak bychom mohli dosáhnout stejné míry zájmu o eh, stav lidských práv v Maďarsku, jako je tady projevován o Kubu. Protože od podzimu roku 2006 v Maďarsku docházelo k masovým policejním brutalitám proti pokojným demonstrantům, máme politické vězně. Nevěděl jsem, že máme na 30 sekund na tu dotečnou otázku a proto bych eh, byla ráda, aby kubánští politici vyjednávali v náš prospěch. Řečnice, řečnice byl vypnut mikrofon. Paní předsedkyně, bavíme se tady o lidských právech na Kubě, máte na to jenom 30 sekund, teď bych poprosila paní ministrině, aby odpověděla na první otázku. Celé Evropské unii jsme už několikrát řekli, že jsme proti americkému embargu, protože rozhodně nenapomáhá budoucímu řešení na Kubě. V tomto okamžiku také Evropská unie říká, že jsme připraveni zahájit užší spolupráci s Kubou, včetně vzájemného obchodu, ale bude to záviset na pokroku v oblasti lidských práv. A prozatím ten nedostatek pokroku, nedodržování demokratických pravidel a přítomnost politických vězňů na Kubě nám neumožňuje, abychom učinili jakýkoliv pokrok. A je naprosto na kubánských úřadech, aby prokázali svou ochotu eh, zlepšit vzájemné vztahy a dosud jsme toho nebyli svědky. Děkuji a nyní přecházíme k další otázce, která je od paní Hawkin a týká se uh, zneužívání starých lidí. Já bych byla ráda, kdybyste dodržovali eh, pravidla v interpelací, eh, která stanoví 30 sekund pro dodatečnou otázku a dodržení e, stejného tématu. Děkuji, e, paní předsedkyně. Paní e, Harkin, dotkla jste se otázky, která je dnes na nejvýš aktuální, vzhledem k tomu, že velká část naší populace stárne. A my eh, můžeme jenom podpořit a doplnit práci, kterou dělají členské státy. Nicméně švédské předsednictví by eh, se rádo dotklo této otázky a pokusilo se eh, zvýšit kvalitu o staré, peče o staré lidi. Já bych jenom připomněla konferenci, která se konala ve Stockholmu před jedním měsícem o tom, eh, jak mají být seniori zdraví a žít důstojný eh, život. Měli jsme tam eh, vysoce kvalitní řečníky, zástupce členských států i úředníky z komise ministerstva zdravotnictví a nestátních organizací a a zabývali jsme se přesně tím, nač se ptáte vy, jak vyřešíme to, čemu teď čelíme, jak Eh, eh, upevnit spolupráci mezi jednotlivými systémy zdravotnictví tak, aby každý, každému se dostalo péče, které potřebuje. 31. Eh, listopadu na EPSku chceme aspekty, které z toho vzešly, zahrnout do našich závěrů ministerských a chceme k tomu vést, chceme také, aby došlo k výměně informací a zásad správné praxe mezi členskými státy a komise eh, by také měla vypracovat plán, který by se týkal eh, toho, aby staří lidé mohli eh, žít důstojně. Stejně tak chceme rovné příležitosti pro muže a ženy v během důstojného stáří chceme poukázat na potřeby, které mají ženy i muži, když stárnou. Pokud jde o ten text k seniorům, tak směrnice 2078 eh, zakazuje eh, diskriminaci na základě věku v zaměstnání. Minulý rok se to komise pokusila rozšířit na další aspekty, jako je sociální zabezpečení, eh, odborné vzdělávání, přístup k bydlení a tak podobně. A texty komise se v současné době eh, zabývají eh, řadou eh, věcí, jako je zdravotnictví a věcmi, jako je obtěžování, tak aby žádné kroky nevedly k tomu, že bude někdo uražen nebo ponížen v příslušných vztazích. V současné době se to projednává na radě, Evropský parlament už k tomu vydal své stanovisko, musí dojít k jednohlasnému rozhodnutí na radě, nemůžeme tedy předjímat eh, debatu na radě, ale eh, chci říct, že se snažíme dělat to, co jenom můžeme, abychom eh, zabránili i jakémukoliv přehmatu, pokud je o péče o seniory. Myslíme si, že je naším Eh, jednoznačným stanoviskem, že nikdo by neměl být předmětem eh, obtěžování a eh, útoku, zejména lidé závislí na péči. Potom ne. Já děkuji paní ministrině Malstrem za její velmi podrobnou odpověď. V jednom zelení komise roku 2008 se říká, že musí být zavřeny správné podmínky pro mm, pečovatele, kteří mají na starosti seniory, ale chápu, že to spadá do národních kompetencí, ale na, v jedné oblasti by mohla Evropská unie pomoci. A to se týká toho přeshraniční demence. A mě by zajímalo, co si myslíte o vytvoření formální struktury, která by eh, sloužila k výměně informací mezi pracovníky ve zdravotnictví, zejména tedy pečovatele, kteří překračují hranice. Děkuji. Paní Malström. Paní předsedkyně, děkuji vám za váš eh, návrh. Je to poprvé, co jsem o něm slyšela. Zdá, připadá mi to jako dobrá iniciativa, ale eh, musela bych se obrátit na kompetentního ministra, aby mi řekl, jak, do jaké míry by něco takového bylo možného a potom vám mohu podat eh, ovšenější informace. Máme tady dodatečné otázky, které se nejprve vyslechneme a potom dáme slovo paní ministrině, paní Tykau a potom pan Kelly. Paní Tykau jako první paní předsedkyně, paní ministrině. privește amenajarea corespunzătoare a clădirilor și a transportului public. Suedia are o lungă tradiție eh, Víme, že v této oblasti má Švédsko eh, velmi dlouhou tradici, ale jaké, o jakých návrzích budete diskutovat s dalšími členskými státy, aby ve všech eh, členských státech došlo k reálnému zlepšení životních podmínek seniorů. Okay, Mr. Kelly. Pan Kelly. Thank you. Uh, Děkuji. Paní Harkin položila velice důležité otázku, vy jste na ní velmi dobře odpověděla. Dále o šíři této otázky. Obecně se týká šedes, no, lidí, kterým je více než 65 let. Myslíte, že by se dalo na úrovni EU navrhnout, e, že by to, tento věk byl flexibilnější vzhledem k tomu, že se zvyšuje penzijní věk? Protože lidé chodí později do důchodu. A tím, že se bude zvyšovat e, věk, kdy lidé chodí do důchodu, se také bude zvyšovat kvalita života. Ano, myslím, že to jde trochu za rozsah této otázky, ale ponechám na paní ministrině, zda na to chce odpovědět či nikoli. Děkuji. Takže k první otázce. Ano. Zemena, proto, že o těchto věcech musíme diskutovat jako trio francouzské, české a švédské. Eh, předsednictví eh, jsme chystali mm, rozšíření dialogu ohledně zdravotnictví a těchto souvisejících otázkách. Před ně, otázcích před několika měsíci jsme o tom hovořili, aby seniori mohli žít důstojným životem. Máme tedy příležitost o tomto opět diskutovat a budeme o tom hovořit na EPSku také v listopadu. Co se týče důchodového věku, to je samozřejmě otázka každého jednotlivého členského státu. Ale m, mm, diskutovali jsme o tom v rámci Lisabonské strategie, nikoli smlouvy tentokrát. A to proto, že chceme e, zvýšit zaměstnavatelnost a chceme jít společně s demokratickými změnami, chceme je sledovat a chceme posilovat kompetence a zaměstnavatelnost i starších lidí. Chceme najít způsoby, jak jim ponechat možnost účastnit se pracovního procesu déle. Nicméně není na radě, aby rozhodla, v jakém věku eh, mají lidé odcházet do důchodu. Je třeba nicméně podporovat členské státy, aby toto všechno zohledňovali. Přejdeme k další otázce, to je od pana Šmita a týká se eh, toho, že švédský eh, novinář David Izák je uvězněn v Eritreji. Tak. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom jsem si najít správnou stránku. Ano, již uplynulo 8 let od doby, kdy byl tento švédsko-eritrejský eh, novinář zatčen a uvězněn v Eritreji. Eh, nebyl postaven před soud, nebyl formálně obviněn ani jeho rodina, ani švédské úřady nebo mezinárodní eh, nevládní organizace. Neměli možnost ho navštívit. Situace v oblasti lidských práv v Eritreji není velmi dobrá, ani to nevypadá, že by se měla brzy zlepšit a zodpovědnost za tu situaci má eritrejská vláda. Porušování lidských práv, je evidentní jak podle eritrejských pravidel, tak podle mezinárodních pravidel a mezinárodní společenství několikrát žádalo bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů eh, v Eritreji, včetně Davida Izáka. 18. Eh, eh, září tohoto roku jsme jménem Evropské unie zveřejnili velmi jasné prohlášení, kde požadujeme bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů a konstatovali jsme, že chování Eritreji porušuje zásady, které jsou v úmluvě OSN o lidských právech, kterou Eritrea také ratifikovala. Případ Davida Izáka je bohužel něco, co nebylo vyřešeno, zůstává to jako další prioritu pro další, pro naše předsednictví, pro další předsednictví a budeme vyvíjet velký tlak na to, aby byl propuštěn, aby eh, se mohl vrátit ke své rodině a mohu vás ujistit o tom, že se k tomu velmi brzy vrátíme a že budeme bránit všechny eh, politické vězně, také eh, pana Asmaru. My velmi rádi budeme eh, spolupracovat s eritrejskou vládou v oblasti lidských práv, eh, ale co se týče rozvojové pomoci, tak to jsou věci, které se řeší v rámci dohody z Kotonu. My si eh, myslíme, že otázka lidských práv tam je upravená, je tam upravená otázka politického dialogu a uvidíme, co můžeme tímto prostřednictvím dosáhnout. Je to věc, která probíhá, je, probíhá to velmi pomalu, je to jeden z nástrojů, který by nám měl umožnit pokrok. Děkuji, pan Smith. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně rady, eh, jsem si jistý, eh, že nemusím opakovat, jak hrozivý ten případ je a vidím, že paní předsedkyně se za to staví osobně. Nicméně teď už uplynulo 8 let a myslím si, že je to jediný občan EU, který Eh, využil svého práva eh, svobodně se vyjadřovat a je ve vězení. Neměla by Evropská unie eh, vydat nějaké zvláštní prohlášení k Davidu Izákovi a jeho případu. Možná, že ministrině e. Cecilia Malmström nebo někdo jiný by také měli vycestovat do Eritre a snažit se setkat se s Davidem Izákem a setkat se s prezidentem Afuvakim, protože si myslím, že je nepřijatelné, aby občan eh, Evropské unie eh, tvrdnul ve vězení, možná eh, v závažné nemoce, a no možná, že tam zemře. Děkuji, paní předsedkyně, ke slovům pana Šmita si říci ano, opravdu v nás tato situace, která trvá léta, vzbuzuje veliké obavy. Není možné se skontaktovat takto s eritrejskými orgány a eritrejský prezident není člověk, se kterým se snadno jedná. Dochází tam k porušování práv. My bohužel nemáme přístup do vězení. Nepodařilo se nám eh, se s tímto člověkem spojit, dostat se k němu. Nevíme ani, eh, kde pořádně je. Snažíme se v tomto dosáhnout pokroku, ale v současné době nemáme žádnou možnost získat jakýkoliv příslip, že budeme mít příležitost jej navštívit anebo vést dialog ohledně pana Davida Isáka nebo setkat se s jeho rodinou. Je to opravdu nesmírně frustrující. My eh, jsme učinili velice silné prohlášení, a jak říkal pan Oleš, mi to opravdu pan David Izák je jediný člověk, který eh, za své mm, projevy eh, mínění je ve vězení. Jediný občan EU. Proto my usilujeme o to, aby byl konečně propuštěn. Nicméně velice obtížné vést skutečný dialog s tímto státem. Děkuji. Nejsou žádné dodatečné otázky, proto přijdeme k dalšímu dotazu. A to je otázka paní Het a týká se evropské strategie ehm, v boji proti alkoholu, proti spotřebě alkoholu. Tak, eh, fru talman, a tak, fru Hed. Eh, er- Děkuji, paní eh, Jad. Já bych eh, připomněla, že švédské předsednictví považuje alkohol a zdraví jako důležitý, za důležitý aspekt a je třeba pomoci členským státům eh, snižovat eh, poškození zdraví eh, v důsledku alkoholu. My už jsme uspořádali tři velké akce. Za prvé neformální zasedání ministrů zdravotnictví v červenci v Jenčepingu, kde jsme poukázali na otázku marketingu, uvádění alkoholických Eh, nápojů na trh a jejich prodeje, zejména mladým lidem. Potom jsme tam měli druhou eh, akci o eh, alkoholismu ve Stockholmu 21. 22 září, kde jsme se snažili zaměřit se 450 účastníky na dlouhodobou strategii EU v boji proti alkoholismu. Tato konference vyjádřila silnou podporu eh, snahám předsednictví v této oblasti. Za třetí došlo k globálnímu setkání eh, expertů eh, na zdravotnictví a alkohol a to ve spolupráci se sídou 23. 9, 23. září a, a také to bylo ve spolupráci s norským ministerstvím zdravotnictvím a VHO. Tady jsme se pokusili uh, prosadit globální alkoholovou strategii eh, na zasedání VHO příští eh, rok eh, bude se hovořit o nových dokladech o škodlivosti v alkoholu a o dalších souvisejících záležitostech, jako je šíření HIV. A teď pokud jde o to, jestli švédské předsednictví bude provádět nějaké hodnocení. Ano, když ta strategie byla přijata v roce 2006, tak to byl velmi důležitý první eh, krok. Eh, přijetím strategie komise eh, dala najevo, že alkohol je velice důležitý v oblasti péče o zdraví a jde o to, aby se bojovalo proti alkoholu a všichni ministři ve svých závěrech 31. listopadu 2006 a 1. ledna 2007 eh, se jasně postavili za snahu omezit eh, škody způsobené alkoholem eh, na zdraví v EU. A bohužel zatím nedošlo příliš, neuběhlo příliš mnoho času, abychom věděli, jestli má nová strategie vliv na zvyklosti lidí v první eh, závěry komise nebo situační zpráva k té alkoholové strategii EU. Eh, komise byla vydána eh, před několika týdny a druhá zpráva bude vydána v roce 2012. My se samozřejmě zabýváme situační zprávou a také přihlížíme k výsledkům té konference o alkoholismu. A financovali jsme také celou řadu nových studií s cílem, aby alkohol byl i nadále důležitým tématem také se eh, zabýváme eh, vlivem marketingu na eh, spotřebu mladých lidí a také na spotřebu alkoholu mezi starými lidmi a také na vlivy spotřeby a nákupní zvyklosti. A potom také máme pracovní skupinu rady, kde Švédsko navrhlo, abych abychom eh, se eh, v příštích fázích eh, zabývali vztahy zdraví a alkoholismu a musíme se zamyslet nad tím, co budeme dělat po roce 2012, až současná protialkoholová strategie skončí. Předsednictví by rádo tedy ovlivnilo tyto, tyto záležitosti, formulovalo v závěrech rady. Děkuji vám, paní ministrině. Já si plně uvědomuji, že předsednictví podniklo celou řadu kroků, spořádalo konferenci, věnovalo tomu spoustu času, ale moje otázka se spíše týkala strategie pro boj s alkoholem. Je to otázka, na kterou jsem pozorňovala už před nějakou dobu, před 6 měsíci a bylo mi řečeno, že strategie pro boj s alkoholem eh, bude eh, sformulována ještě před létem. A proto jsem se na to zeptala a proto, že bych si nevšimla, že k tomu skutečně došlo od eh, předchozího švédského předsednictví v roce 2001 eh, uběhla dlouhá doba. Eh, České státy zvýšily věk pro koupy alkoholu, došlo také ke zvýšení daně, ke zvýšení promila alkoholu v krvi při řízení, snížení, pardon. Zajímalo by mě, co k tomu eh, máte co říci. Děkuji vám za podporu. My jsme se na to snažili zaměřit. Je potřeba uspořádat různé konference, předložit harmonogramy a snažit se o to, aby se eh, věci daly do pohybu, aby se nezastavily. To je úkol předsednictví. Já jsem rád, že se nám podařilo toto nedorozumění Eh, vysvětlit. To rozhodně nebyla konečná zpráva, ta by měla přijít někdy v roce 2012, ale až do té doby eh, bychom ještě mohli udělat řadu věcí. Já jsem si všimla, že některé české státy si začaly více uvědomovat, jaké zdravotní problémy jsou spojené se spotřebou alkoholu a dělají více v této oblasti. Děkuji, dvě dotečné otázky. Nejprve je vyslechneme. Pan z nejprve tedy. Děkuji, pane předsedo, paní ministrně. Došlází k mnoha nehodám na evropských silnicích. Počet se sice zmenšuje, ale nezmizí zcela a důvodem bývá alkohol. Také jsou země, mm, které mají vysoké e, počty sebevražd a opět zde velikou úlohu hraje alkohol. E, buďme realističtí, můžeme mít velice přísná mm, pravidla Eh, proti používání alkoholu, například na základě zákazu v severských zemích. Přejete si iniciovat něco takového podobného? Thank you, eh, Madam President, and thank you. Děkuji paní předsedkyně a děkuji i vám paní ministrině a také děkuji Anne Head za to, že poukázala na tuto otázku. Ve Škotsku v současné době, na to bych vás ráda eh, upozornila, eh, ve volebním okresku, který zastupuji, se debatuje o minimálních eh, cenách alkoholických produktů. Já jsem chtěla využít této příležitosti a zeptat se paní ministrině, jestli se na radě debatuje o otázce minimálních cen alkoholických výrobků ve Skotsku. Je to v současné době žhavá aktuální otázka. Já bych se chtěla zeptat, jestli se o tom vůbec někdy bavíte, nebo jaké, k tomu, jaké na to máte názory. Děkuji. Paní ministrině, máte slovo. Děkuji vám za tyto otázky. Jednou eh, jedním z pěti prioritních témat v protialkoholové strategii je samozřejmě snížení eh, dopravní hodovosti související s alkoholem. Jak říkáte, je to velký problém a eh, samozřejmě to působí eh, velké utrpení a má to i hospodářské dopady. Proto komise doporučila přijetí nižšího přípustného limitu pro neskušené a neprofesionální řidiče a e, země, které e, tyto limity uplatňují, by e, je tedy neměly zvyšovat. A, takže už tady máme určitá doporučení a to se uplatňuje pozvolna a existuje také celá řada informačních kampaní v této věci. Já si nejsem vědoma žádné debaty, která by probíhala o cenách. Pokud já vím, možná, že to tak probíhá, můžu to ověřit u kolegu. Eh, ministrů zdravotnictví, eh, kteří za to zodpovídají, ale myslím si, eh, že o tomhle se konkrétně nemluví na rozdíl od jiných otázek, které souvisejí s alkoholem, které se teď probírají. Tohle se samozřejmě také není otázka kompetence EU. Dobrá, děkuji vám a nyní přecházíme k další otázce, která je od pana Paleckise a týká se, nebo téma se týká ekologických aspektů plynovodu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nord Stream je obrovský projekt pro obraz, oblast Baltu a může mít také dalekosáhlý dopad ekologický. Rada si uvědomuje, jaký dopad může mít. Zabývá se tedy ekologickým dopadem Nord Streamu. A také jsme si povšimli usnesení Evropského parlamentu o dopadu na životní prostředí eh, v Baltském moři. Ten byl hm, přijat eh, v červenci. Všechny členské státy EU jsou signatáři dohody z roku 1991, eh, která je také zavazuje k přeshraničním kontaktům a eh, k hodnocení dopadu na životní prostředí u podobných staveb. Je třeba, aby nejdříve došlo ke konzultaci pokud takovýto projekt má být uveden v praxi eh, k konzolaci všech partnerů. Samozřejmě, že eh, mm, stavba takovéto plynovodu je velice citlivou citlivým projektem v oblasti Balckého moře. Je zapotřebí dávat pozor, aby neohrozil projekt Natura 2000. Eh, v Balckém moři jsou sedimenty, jejichž vyzvednutí by mohlo mít dopad jak na rybolov, tak na faunu a floru. Eh, mohly by být postiženy i mořské eh, dálnice. Takže všechny tyto aspekty my zvažujeme a proto je třeba, aby všechny státy v dané oblasti spolupracovaly a dosáhly toho, že veškerá pravidla budou plněna. Rada zdůrazňuje, že Nord Stream je eh, projektem soukromého podniku. Proto musíme zajistit, že všichni, kdo jsou zodpovědní za tento projekt, se budou řídit patřičnou legislativou. A to pod kontrolou členských států. A právě proto rada v tomto nemůže sama nic učinit protože se jedná o otázku, kterou mají řešit členské státy. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė už e, tikrai e, išsam. Paní předsedkyně, paní ministrině, já vám děkuji za velmi obšírnou odpověď. Vidím, že Švédsko se o to velmi zajímá. Konec konců je to také pobaltský stát. Ale dovolte mi, abych zdůraznil, že Tyto otázky bychom neměli nikdy podceňovat a měli bychom jim věnovat eh, více pozornosti. Byl bych rád, kdyby to Švédsko dále sledovalo a přijalo potřebná opatření, pokud dojde k nějakému novému vývoji. Eh, Děkuji. Ano, já vás mohu ujistit o tom, že Švédsko dělá přesně to, co jste říkal. My to sledujeme, sledujeme oblast životního prostředí. Víme, že Balcké moře je vystaveno mnohým rizikům z různých projektů, které tady probíhají a proto jsme stanovili velmi přísné ekologické podmínky pro tento projekt a všechno ověřujeme, máme na to kompetentní orgány, které se tím zabývají. Eh, je tím postižena, postihlo by to švédskou hospodářskou zónu, ne jenom švédské území. A také mezinárodní dohody stanovují, jaká opatření můžeme přijmout. To, je, eh, to omezuje eh, naše možnosti. Děkuji, paní ministrině. Teď přecházíme k další otázce, což je otázka od paní Tykao a týká se rušení překážek volnému pohybu pracovníků mezi členskými státy Evropské unie. Paní ministrině, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Ráda bych chtěla připomenout, že volný pohyb lidí nebo osob je jedna z hlavních zásad, které je zakotvená v legislativě Evropské unie, umožňuje to občanům Evropské unie pobývat nebo pracovat v jakémkoliv dalším členském státě. 9.3. již rada upozornila ty státy, které ještě aplikují přechodná omezení na pohyb pracovníků z jiných členských států, že je potřeba, aby odůvodnili používání těchto přechodných období. A tyto státy by měly postoupit do třetí fáze, která by měla vyústit v jejich úplné zrušení, pokud nebudou identifikována žádná rizika pro je fungování jejich pracovního trhu. Měli bychom se také měli bychom také zajistit, aby členské státy umožňovaly příchod lidem z jiných států, pokud jsou předmětem přechodných období a také, aby rodinní příslušníci eh, mohli uplatňovat svá práva. Musíme rozlišovat mezi flexibilitou pracovní síly a víme, že některé státy chtějí, aby nové členské státy měly plný přístup na jejich trhy, pokud to umožňuje národní legislativa. A v listopadu 2008 komise předložila zprávu o dopadech volného pohybu Eh, některých pracovníků z nových členských států, také z Rumunska a Bulharska. A došla k závěru, že došlo k nárůstu poptávky po pracovní síle v státech bývalé 15 a že to tedy přispívá k hospodářskému růstu. Údaje, které jsou k dispozici, ukazují, že pohyb pracovníků v Evropské unii eh, od roku 2004 nevedl ani asi nepovede k nějakému narušení eh, pracovních trhů. A komise uvedla také, že nabídka poptávka pracovní síly řídí eh, tok pracovní síly a její flexibilitu. Komise také ve své zprávě došla k závěru, že eh, přizpůsobování se nové situaci potrvá ještě nějakou dobu a že možná dojde přechodně k nárůstu práce na černo. Víme, že v Evropě potřebujeme mít mobilitu pracovní síly, bez velkých překážek, protože to také napomáhá řešení hospodářské krize a také tím můžeme bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Co se týče odstranění překážek eh, a přechodních období, tato omezení eh, platí do konce třetí fáze a my si myslíme, že pokud trvá hospodářská krize, tak by eh, tato možnost neměla vést k prodlužování těchto dočasných nebo přechodných pravidel. Protože i přes ně je někdy problém naplnit pracovní místa. Rada se tím pravidelně zabývá, naposledy v červnu 2009 a e, tři z těch bývalých 15, starších 15 členských států prohlásili, že jejich pracovní trhy jsou ohroženy. Německo a Rakousko jsou dva z těchto tří států, ještě pořád stanovují omezení volnému pohybu a Spojené království uplatňuje registraci ex post, ke které musí dojít do 30 dnů od zahájení pracovní činnosti. Měli bychom se postarat o to, aby ve všech budoucích přístupových smlouvách eh, byly příslušně upraveny tyto eh, záležitosti. Paní Tykao, děkuji paní ministrině. Já bych eh, vás chtěla poprosit, abyste na váš program zařadili tento bod, abyste přesvědčili ty členské státy, které ještě uplatňují tato omezení, aby je zrušili a zavedli volný pohyb pracovní síly. A druhá žádost nebo otázka týkající se zrušení těchto překážek, chci se zeptat, jestli by se to mohlo dostat do závěru eh, švédského předsednictví. Eh, Děkuji. vážná paní poslankyně, trojka, tedy francouzské, české a švédské předsednictví došly k závěrům, že rozšíření přineslo i výhody Evropské unii. A rozšíření vedlo k ekonomickému růstu. A nic nepoukazuje na to, že by docházelo k nějakému narušování ekonomik následku Eh, rozšíření. Ano, byly zde eh, tyto, tato dočasná opatření a byla i jsou revidována pravidelně a také komise eh, o to žádá členské státy. Připomíná jim to, že mají přijímat taková opatření, aby předcházely diskriminačním opatřením a aby zajistili členské státy to, že lze využívat schopností a znalostí občanů EU. Jak už jsem tedy říkala, tak to už bylo, To e, byla celá situace zhodnocena. Máme tu ještě doplňující otázky od pana Odne. Děkuji, paní předsedkyně. Tazatelka se samozřejmě eh, zaměřuje eh, na situaci ve členských státech, kde eh, se část obyvatelstva snaží pracovat jinde, ale Rakousko, stejně jako Německo, je zemí pasivního přistěhovalectví, kde dochází, kde by, které tedy zdržuje tu lhutu o naprostého otevření pracovního trhu. A vzhledem k velkým rozdílům v příjmech je to eh, docela eh, logické a eh, s, s posilné přistěhovalectví by zásadním způsobem narušilo pracovní trh a také vznikly by, vzniklo by sociální napětí a to nechceme. A já se proto ptám, když se podíváte na ty problémy Německa a Rakouska, uvědomujete si je také a máte pro ně nějaká řešení? Thank you, minister. Děkuji. Paní ministrině, máte slovo. Já vám také děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám. Všechny eh, země EU byly eh, tvrdě postižené eh, hospodářskou krizí a nezaměstnaností. Samozřejmě ta situace se tak trochu liší někde, ale postižené jsou všechny těžce. Eh, opatření eh, eh, jsou ovšem jejich rukou, včetně Rakouska a pokud se budou řídit země náležitým postupem a bude to ospravedlitelné vůči komisi, tak proč ne? Možná, že neznám přesně konkrétní situaci v Rakousku, nicméně možná, že tam je větší nebezpečí než jinde, ale jak říkám, všechny významné ekonomiky mají problémy s pracovním trhem. Komise ve své zprávě Eh, ukázala na to, že nic neukazuje, že eh, by volný pohyb pracovních sil vedl k jakýmukoliv narušení ekonomiky v jakémkoliv členském státě. Naše eh, ekonomika ve Švédsku byla také postižena nezaměstnaností a nevidíme žádný vztah mezi volným pohybem a nezaměstnaností. Ti lidé, kteří přicházejí z jiných členských států EU, jsou vítáni a byli řádně integrováni do pracovního trhu. Děkuji. A nyní přecházíme k další otázce od pana Šontise, která se týká eh, eh, to, že, toho, že Turecko narušuje lety eh, v letadel Frontexu, které vykonávají pohraniční kontroly. No, Děkuji vám. Eh, paní předsedkyně, ano, rada si eh, uvědomuje, ví, že, tu, že došlo k tomuto incidentu a co tedy máme říci Turecku jako kandidátské zemi. To, že musí sdílet hodnoty EU a že se mají eh, přizpůsobit tomu, co je ve smlouvách. My máme zde závazek k mírovému sousedství. Je to usnesení o mírovém řešení konfliktů a my jsme žádali z Rady Turecko, aby se nedopouštělo žádných hrozeb nebo aby nenarušovalo sousedské vztahy nějakými hrozbami, protože je třeba konflikty řešit mírovým způsobem. Chci ujistit važeného pana poslance, že jsme se zabývali nedávno, a to v květnu, touto otázkou už, a také na schůzi trojky. A také jsme o tom v červenci hovořili se zástupci Turecka. Co se týče letadel používaných Frontexem. Mohu říci, že Frontex spolupracuje s mnoha, na mnoha dalších operacích a podporuje takto ochranu hranic EU. Jedna z těchto operací se odehrála také v létě 2009. Hostitelskou zemí bylo Řecko. Jednalo se o legální tranzit eh, osob eh, a zabránit nelegálnímu průniku osob ze severní Afriky do eh, Turecka. Jednalo se o operaci, která byla vedena podél evropských hranic, podél hranic Evropské unie. A když hovoříme o eh, provozní spolupráci eh, mezi Frontexem a tureckými orgány, probíhá vyjednávání o tom, co je třeba ještě vykonat dál. Výsledky jsou zatím pozitivní a chceme, aby se určitým způsobem turecké orgány účastnili operací Frontexu, protože se jedná o to, abychom měli dobré sousedské vztahy a předcházeli ilegální imigraci. Vám, paní předsedkyně, paní ministrině, ještě jednou chci zopakovat, že velice oceňuji vaše úsilí ve snaze odpovědět na naše dotazy, ale chci vám jednu věc připomenout. V tom všem, co jste říkala, hovoříte o skutečnosti, ne skutečnosti, která vám je známa. Spolupracujeme s Tureckem, jste říkala, ale není to ještě úplně jasné. Proto já se ještě jednou tážu. Opravdu, v rámci mise Frontexu došlo k porušení letové, leteckého prostoru Turecka, jak tvrdí Turecko. Proč já se tak ptám? Protože teď jde o to, abychom zhodnotili, zda Turecko naopak nechce porušovat náš eh, letecký prostor, náš vzdušný prostor. A eh, už bylo řečeno, že nedochází k takovému to narušování vzdušného prostoru, mluví se jen o drobných pochybeních pilota. Tak dochází k tomuto narušování vzdušného eh, prostoru či ne? A pokud Turecko takto činí, tak co se proti tomu dělá? Eh, Děkuji. Samozřejmě pro švédské předsednictví je velmi obtížné posoudit, jestli došlo k narušení vzdušného prostoru nebo ne. Eh, v několika případech jsme byli upozorněni na to, že naši řečtí kolegové mají určitá podezření a my jsme vedli dialog s tureckou stranou. a vyzývali jsme k tomu, aby pečovali o dobré sousedské vztahy, ale pro předsednictví je velmi obtížné konstatovat, jestli došlo k narušení letušného prostoru nebo ne. Na to jsou eh, mezinárodní umluvy a jsou to skutečně záležitosti mezi těmi dvěmi eh, státy. Paní Morvaj, máte dotečnou otázku k tomuto tématu? Na 30 sekund máte slovo. Já jsem se ani nehlásila, já jsem se chtěla omluvit za to, že jsem o 20 sekund přetáhla svůj eh, čas eh, a upřela jsem tady 20 sekund eh, v takto přeplněném sále, a když jsem hovořila o brutálních policejních akcích proti demonstrantům. Chtěla bych připomenout, že pokud máte nějakou otázku, tak ji musíte předložit písemně a e, potom, pokud bude vhodná, vám na ní zástupkyně rady může odpovědět, ale má, musíme mít respekt pro otázky ostatních, které, kteří své otázky předložili předem písemně. A nyní bychom mohli přejít k další otázce. Nevím, jestli její autor je tady před ten pan Van Heke tady není, takže dojde na otázku paní eh, McGuinness, která se ptala na pohodu zvířat při přepravě. Je to soulad eh, s nařízením 1 z roku 2005. Paní ministrině, a předpokládám, že to bude naše poslední otázka. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, a děkuji vám samozřejmě i za tuto otázku. Samozřejmě rada sdílí obavy paní poslankyně, které se týkají v pohody zvířat. Marina Harkin položila eh, podobnou otázku a předsednictví eh, v eh, září a předsednictví tehdy odpovědělo, že hodlá zahájit debatu o blahobytu zvířat a je to jednou z našich priorit pro to období. Na zasedání 7. září 2009 komise vyslechla informace o návrhu revize nařízení 1 2005 o ochraně zvířat při přepravě a také na dalším zasedání jsme se zabývali tím, jak získat informace o, o přepravě živých zvířat, včetně satelitních informací. Samozřejmě tohle by umožnilo potom kontrolovat úřadům členských států, co se děje, protože některé ty informace, které teď máme, nám to neumožňují. Nařízení 2005 1 posílilo ochranu eh, eh, zvířat při přepravě eh, pro komerční účely samozřejmě poukazuje na otázky záruk, které souvisejí s právě zvířat, pokud to tak mohu říci, a některé ty aspekty naopak nařízení eh, nepokrývá, jako například počet cest a požadavky na dostatečný prostor. Podle článku 32 v nařízení jsou to věci, kterých se může zpráva eh, dotknout, zpráva, která se má eh, vydat za čtyři roky. Eh, eh, předsednictví eh, vyzývá komisi, aby přehodnotilo nařízení, jakmile předloží zprávu. Zatím tomu nedošlo, ale jakmile zpráva bude, tak se tím budeme zabývat, protože my sdílíme obavy, které má i paní poslankyně. Paní McGinnis, děkuji vám za vaši komplexní odpověď. Já sdílím ty obavy ohledně blahobytu zvířat, ale pohyby, po, pohody zvířat, ale ráda bych také, aby to byl legitimní systém, který bude eh, řádně eh, sledovatelný. My chceme eh, je třeba, abychom řádně uplatňovali stávající nařízení a myslím, že to, co říkáte o navigaci a tak dále, jsou pomoc ten, opravdu jdou správným směrem. Chci poukázat na přepravu koní, to je zvlášť velký problém a tam se to nařízení neuplatňuje. Možná, že tomu byste se mohla vyjádřit. Děkuji. Paní předsedkyně, ne, já nejsem opravdu odbornicí eh, na eh, koně v této oblasti, ale vyslechla jsem si to a vezmu si tu otázku s sebou. Ale souhlasím s vámi, že docela často eh, je problém s naplňováním předpisů a ne ní vždycky třeba nových předpisů. Jakmile eh, přijde ten návrh od komise, eh, podíváme se na něj, vyhodnotíme ho a zjistíme, jestli bude třeba přijmout nějaká další opatření, a nebo, jak říkáte, eh, jestli je třeba jenom posílit nebo zlepšit to provádění těch stávajících. Takže jakmile dostaneme zprávu od komise, tak to uděláme. Máme další otázku od pana Kellyho. Děkuji vám. V návaznosti na otázku paní eh, McGuinness, Irsko je ostrovní země a proto hodně eh, závisí na eh, přepravě zvířat do zahraničí a omezení, která jsou navrhována, obnáší obrovské náklady. Berete to také v úvahu při svých e, přehodnoceních té e, situace, protože e, my, pokud nebudeme moci přepravovat živá zvířata, tak vznikne cenový kartel u nás na ostrově a potom to odnesou naši spotřebitelé. Já mám pochopení pro uh, zeměpisnou polohu Irska. Si uvědomuji, že to je ostrov a podobně jako ve ostatních uh, nařízeních je potřeba a tlačí, nás, tlačí v tom smyslu na nás také občané, abychom se věnovali pohodě zvířat, ale současně, abychom to dělali vhodným způsobem a abychom hodnotili, jaké to má dopady, jestli jsou ta opatření eh, dostatečná, jestli jsou potřebná, jestli je potřeba přijímat dodatečná opatření a tak dále. Toto všechno se musí zvážit předtím, než přistoupíme k přijímání nového nařízení a já jsem si jistá, že až na tu diskuzi dojde, tak členské státy budou moci uplatnit eh, své specifické podmínky, své specifické žádosti. Děkuji vám, paní Malström. Eh, pokud tomu správně rozumím, tak jste eh, řekla, že si ochotná odpovědět ještě dvě další otázky. Jedna je pan Čusis který eh, se ptal na otázku souvisí s elektronickým dohledem v Evropské unii. Pan Tusas. Yes. No, uh, uh, Teď to vypadá, že pan Tusas už odešel. Omlouvám se vám. Pokud tomu tak je, tak je to velká škoda. Tak v tom případě pan Kelly se ptá na eh, komisaře pro sport, kdybyste na to mohla odpovědět. Děkuji. Už vás vidím. To byla moje druhá složka. Ano, eh, sportovní činnost eh, je předmětem evropských kompetencí a jak tady je správně upozorněn vaší otázce, až vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, tak eh, nám poskytne právní základ, který nám umožní podporovat sport na evropské úrovni a zohledňovat přitom samozřejmě specifickou povahu sportu, dobrovolnost jeho účasti a jeho společenské funkce. Nicméně stát nemůže, eh, či předsednictví nemůže předjímat budoucí složení Evropské komise, protože to je čistě na rozhodnutí předsedy komise. Já si vědomuji, že sport je velmi prospěšný, protože eh, přispívá také k soudržnosti, k společenskému rozvoji a sport je také zábavou, ať už to je místní fotbalový klub, který hraje zápasy, nebo jsou to mezinárodní sportovní soutěže. Myslím si, že Mm, sport také přispívá k veřejnému zdraví a také k udržování demokratických hodnot. Švédské předsednictví považuje sport za v první řadě národní záležitost, takže bychom měli opatrní při návrzích, které by rozšiřovaly tuto dimenzi na evropské úrovně, mohly by narušit již fungující systémy, které například občanská společnost vybudovala za dlouhá léta. Pane Kelly, máte slovo? Děkuji. Děkuji za to, že jste se rozhodla ještě odpovědět na moji otázku, to si velmi vážím a myslím, že vaše odpověď byla velmi eh, rozsáhla, velmi jasná. Myslím, že si dobře uvědomujete hodnotu sportu, zejména zdravotní hodnotu a já jsem si jistě, že až Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, tak eh, uděláme všechno pro to, aby eh, se uplatnila tato ten sport jako kompetence a bude dále podporován. Paní McGuinness, chcete asi poslední slovo v naší diskusi? Já mám jednu otázku, protože pan Kelly je velmi plachý a neřekl, že je prezidentem, bývalým prezidentem Irské atletické federace, což je největší sportovní organizace v Irsku. A eh, proto má tak velký zájem o sport a myslel jsem, že byste to měli všichni vědět. Děkujeme vám za tuto informaci a to je tedy dobrý konec naší diskuse. Tím ukončuji tyto otázky pro radu. Eh, ostatní otázky, které nebyly zodpovězeny, budou zodpovězeny písemně. Děkuji vám za účast, děkuji paní ministrině. Mám tady ještě dvě oznámení. Mohu vás informovat o tom, že 5. října 2009 eh, výbor pro občanské záležitosti se jednomyslně eh, rozhodl, že je nepřítomnost na žádost o zrušení imunity poslance Fiora, bývalého poslance Evropského parlamentu.